Takže nyní se budeme zabývat návrhem doporučení ohledně rozhodnutí rady, které mění eh, rozhodnutí z, 20, z roku 2003, kde se stanovují nezbytná opatření ohledně mm, finančních dopadů a v podstatě vypršení smlouvy o SUO a také ohledně výzkumu v této oblasti. Vy jste svěřili um, toto stanovisko vašemu předsedovi. Takže já vás nyní seznámím se zaměřením, které navrhuji. Když byl tento fond vytvořen, tak eh, převzal aktiva eh, Evropského společenství uhlí a oceli, to, bylo, to byly 2 miliardy eur, a s tím hodným přesunem v podstatě každý rok se tam zaznamenalo asi 40 milionů jako příjem. A to bylo využito na výzkum. Bylo to 72,8 ocel a zbytek na výzkum v oblasti uhlí. Ale jistě vám neuniklo, že úroková sazba byla revidována směrem dolů a to velice významným způsobem. A dnes se jedná o úroveň 26 až 27 milionů, to znamená vedle těch 40 obvyklých milionů. Co můžeme tady udělat? Buď navrhnout, že využijeme ty závazky, které nebyly ještě využity, to znamená, to jsou ty rezervní finanční prostředky, a tím se dostaneme na těch 40 milionů, které jsou alokovány na výzkum a budeme tak vlastně kompenzovat ty úrokové výdaje. Tyto práce, podle těch stanovisek, které jsem dostal, včetně profesionálů z těchto odvětví, tak v oblasti oceláren se jedná o vysoce kvalitní ocel, která je předmětem rozsáhlého výzkumu. S je to PROM. A u uhlí také eh, se provádí výzkum, i když někteří mohou být překvapeni, že je tady tento výzkum. Je totiž velice důležité snižovat emise CO2 při používání uhlí. Takže v této situaci já navrhuji, abychom toto odsouhlasili, abychom souhlasili s tímto návrhem. A to je tedy eh, obsah tohoto stanoviska, které vám předkládám a Samozřejmě se budu těšit na vaše reakce. Kdo chce vystoupit? Prosím. Muchas gracias por darme la palabra. Eh, yo estoy como ponente en la sombra. Děkuji za slovo. Já jsem stínový zpravodaj za GUE u tohoto bodu číslo 7. A podle nás z toho odborného hlediska souhlasíme s tou rozpočtovou složkou. To znamená, bylo by dobré mít tedy tento fond z hlediska eh, uhlí a ocely. Já myslím, že tato, tento návrh je zcela přijatelný. Nicméně máme některé eh, obavy z hlediska využívání tohoto výzkumného fondu pro uhlí a ocel. Hovoříme tady o dvou odvětvích uhlí a ocel. A to jsou odvětví, která sehrávají klíčovou úlohu a to z celé řady důvodů. Uhlí je velice důležité, protože v současnosti Evropská unie se ocitá v situaci, kdy se zavázala k dekarbonizaci, to znamená, musíme snižovat používání uhlí, které je zdrojem znečištění, takže komise se snaží o aktivity v této oblasti. My se domníváme, že ta technologie, která tady je uvedena a která bude subvencována, například zachytávání uhlíku a takzvané čisté uhlí, my pochybujeme o tom, že je to e, dobré řešení z hlediska e, energetického, z hlediska ekologického přechodu tak jak je to eh, stanoveno v energetických cílech Evropské komise. My se domníváme, že to nejsou ta správná řešení. Teď, eh, co se týče hodnictví, které tady také figuruje a které prožívá obtížné období v celé Evropě v současnosti. My se domníváme, že investovat do zlepšení těch jednotlivých postupů a snažit se nacházet lepší využívání některých materiálů, to by bylo dobré zaměření, umožnilo by to zvýšit konkurenceschopnost a navýšit oběhové hospodářství v tomto odvětví. Takže shrnutě řečeno, toto stanovisko je přijatelné s výjimkou používání tohoto fondu na určité technologie. Děkuji. Já si myslím, že experti a badatelé a také správci tohoto výzkumného fondu zohlední vaše připomínky. Ale v každém případě beru na vědomí, že jste odsouhlasili toto stanovisko. Nikdo další se nehlásí, takže vás chci informovat, že pokud chcete předložit pozměňovací návrhy, měli jste to učinit nejpozději do 30. ledna do 12 hodin Hlasovat se bude o těchto pozměňovacích návrzích a o zprávě 21. a 22. února na rozpočtovém výboru a 12. března se bude hlasovat na plenárním zasedání. Myslím si, že to bude ve Štrasburku. Další zpráva. Ta se týká provádění finančních nástrojů a zvláště v souvislosti s přeskumem architektury a sice po roce 2020. To navazuje na tu diskuzi, kterou jsme měli dnes dopoledne v souvislosti s tím eh, příštím víceletým finančním rámcem. Já vám navrhuji, abychom eh, si uvědomili, že nedostatek eh, flexibility v souvislosti se čtvrtým okruhem současného rámce poukazuje na omezené možnosti Evropské unie fungovat jako skutečný světový hráč. Co se týče svěřenských fondů a možnosti v souvislosti s dohodou s Tureckem, snižují čitelnost a také perspektivy z hlediska budoucnosti, z hlediska aktivit Evropské unie. A dále je nutné zdůraznit, že je nutné stanovit nové priority také zafinancované díky novým prostředkům. Já jsem přesvědčen, že eh, Externí finanční nástroje po roce 2020 by měly sloužit ke ambiciozní globální strategii EU na světové úrovni a musí být na úrovni těch politických odhodlání, měly by mhm. umožnit také flexibilitu v rámci těch finančních nástrojů a mezi nimi a měly by upevňovat celkovou politiku. Tyto nástroje by měly umožnit EU jednat rychleji na měnící se podmínky a dodržovat závazky, které byly doposud přijaty na světové úrovni. Měly by přinášet skutečnou přidanou Evropu Evropské unie. Tyto finanční nástroje by eh, neměly nějakým způsobem překrývat finance členských států, ale měly by zajistit koordinaci a lepší dosahování výsledků a zkvalitnit také komunikaci a výměnu informací. Dále je nutné respektovat princip, o kterém hovořili zpravodajové dnes dopoledne, to znamená věrný obraz eh, rozpočtu a jednota v rozpočtu zabránit vzniku té galaxie informací, které činí rozpočet nečitelným. Navrhuji, aby tato architektura externích finančních nástrojů byla zjednodušena, opětovně, aby se zlepšila eh, viditelnost, porozumění a aby to umožnilo těm daňovým poplatníkům a občanům pochopit tuto architekturu a pochopit politiku, která s tím se souvisí. A nakonec bych chtěl zdůraznit význam lepšího zabudování svěřenských fondů do rozpočtu, tak by byla zajištěna transparentnost a kontrola, demokratická kontrola těchto externích finančních nástrojů a dále také je nutné, aby komise předávala všechny nezbytné informace parlamentu, což je nezbytné pro flexibilitu a zároveň tedy je nutné, aby parlament mohl okamžitě zareagovat na tyto změny. To jsou tedy návrhy, které vám předkládal pan Fernandeš. Děkuji, pane předsedo. A já naprosto souhlasím s vašimi slovy a návrhy, ale já budu hovořit jménem našeho stínového zpravodaje e, za Ivanu, tedy zpravodajku, která bohužel nemohla přijít a budu hovořit portugalsky. Takže především děkuji zpravodaji, který nás seznámil se svým stanoviskem ke kterému paní Maletič, stínová zpravodajka, se staví kladně. Jde o to, aby vnější Eh, finanční nástroje byly eh, jaksi lépe využity. Dochází k pokroku v jejich eh, využití našimi partnerskými zeměmi. Není lehké posoudit, změřit účinnost tohoto pokroku. Stínová zpravodajka navrhuje, abychom nejprve posoudili výsledky, kterých chceme dosáhnout na začátku projektu a potom je porovnali s výkonem během a po uvedení projektu do provozu. Ty pokroky jsou výraznější v oblasti životního prostředí, v boji proti klimatickým změnám a je třeba zaznamenat, že pro nás, pro Evropskou unii a pro planetu je to velmi důležité. Naše stínová zpravodajka zdůrazňuje potřebu postupy zjednodušit. Po roce 2020 by bylo potřeba, aby toto zjednodušení doprovázelo úsilí o synergii, aby se dali kombinovat jednotlivé fondy, kombinovat fondy s dalšími finančními nástroji, aby byly komplementární s národními rozpočty. A navrhnout určitou flexibilitu, aby bylo možné reagovat rychle na otázky, které mohou nečekaně vyvstat. Děkuji, pane Maletiči. Eh, jméne, slovy pana Fernandeze jsou nějaké další připomínky? Nikdo nežádá o slovo? Dobrá. Pan Howard. Ano, děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za SAD nebudu opakovat eh, tu spoustu věcí, které tady už zazněly. Ve větších organizacích, kde je více rozpočtových položek, je vždy kapacita pro duplikaci a administrativu a plítvání a to znamená, že je potřeba čas od času se tímto zabývat. Přeskum v polovině období komise dochází k závěru, že aktuální rozsah externích finančních nástrojů je většinou e, správně vystavený. E, identifikují se však určité synergie nebo přesahy mezi nástroji, kde by streamlining mohl zlepšit jejich účinnost a e, flexibilitu, jakou nabízejí, tak aby se situace mohly řešit podle toho, jak budou vznikat. Koherence mezi nástroji by mohla zlepšit eliminaci e, jaksi hranic mezi tematickými a geografickými programy, které mohou působit ve stejných oblastech, například e, Evropský rozvojový fond nebo nástroj pro rozvojovou spolupráci a podobné věci se pak identifikují v té Ehm, eh, zprávě o přeskumu v polovině období Evropského rozvojového fondu, ale bohužel hm, ani jedna zpráva komise, o které jsem hovořil, nedop, neřeší, jakým způsobem ty synergie a eh, vyšší účinnost eh, řešit, alespoň zatím ne. Takže doufám, že celý ten smysl takovéhoto přeskumu bude, že se zajistí, že ty peníze, ke kterým se zavazujeme v našich dlouhých jednáních zde, budou využívány vážně. Proto doufám, že někdo vypracuje jasné plány ohledně realizace těchto synergií po roce 2020. Byť tady se tady identifikuje potřeba flexibility, my se chceme vyhnout opětovnému nasazování fondů a rozvojové pomoci na eh, bezpečnostní záležitosti. V loňském roce šlo o eh, změnu alokací 7,5 milionů z rozvojového nástroje do nástroje na stabilitu a mír, aby se financovaly nové kapacity pro eh, bezpečnost a rozvoj má frakce byla proti v loňském roce a jsme proti i teď. Protože to, co tady opakovaně zaznělo během dopolední diskuse ze, z řady stran EU, pokud Evropská unie má totiž nové oblasti působnosti, tyto nové oblasti si žádají nové prostředky. A kromě toho rozvoj, který se často zabývá příčinami konfliktu, nesmí být obětován v, ve jménu bezpečnosti, která pouze řeší symptomy konfliktu. Eh, přeskum v polovině období komise rovněž hovoří o tom, že je potřeba mainstreamovat priority EU. My bychom také doufali, že v rámci restrukturalizace těchto nástrojů po roce 2020 můžeme posílit zaměření eh, na klíčové evropské hodnoty, o kterých jsme všichni přesvědčeni, že by měly být i globálními hodnotami. Zejména eh, bychom zdůraznili opatření na rovnost pohlaví v rozvojových zemích, a to tedy prosím praktická opatření, jako například e, rodinné plánování, eh, programy antikoncepce e, nebo e, podobné věci. To s, nejsou jenom nějaké třešničky na dortu, pane předsedo, jsou to nutnosti, které bohužel, kterým bohužel tak, takzvané gag pravidlo, tedy náhubkové pravidlo Donalda Trumpa po celém světě za, zabraňuje. Nakonec nejlepší míra toho, jak programy plní své cíle, je eh, hodnocení toho, jakým způsobem se peníze z těch programů využívají na to, k čemu se využívat mají. A eh, zpráva komise v této věci uvádí, že zde je obrovský prostor pro zlepšení a to ještě i nad rámec toho, co ta zpráva jako taková říká. Děkuji. Děkuji. Někdo další se hlásí? Nikdo? Dobrá, takže já beru na vědomí eh, slova pana Howarda. Myslím, že je potřeba opravdu vyvinout tlak na to, abychom Evropský rozvojový fond dostali do evropského rozpočtu, tak aby evropská politika byla čitelnější. Takže pozměňovací návrhy musí být předloženy do 2. února 16 hodin. V rozpočtovém výboru se bude hlasovat na schůzi 21. a 22. února a hlasování ve AFET Eh, což je příslušný výbor, bude 8. března. A nyní tu máme zprávu o provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu. Eh, zpráva, eh, výbor příslušník této zprávě je rozvojový fond dv výbor dv a náš kolega Tarán vystoupí, protože pan Solé je nepřítomen. Pan Tarán je připraven nás spravit. Máte slovo, pane Taráne. Děkuji, pane předsedo. Jménem pana Jordy Solé, on tu bohužel není, ale požádal mě, abych tady zmínil pět bodů a já je přečtu. Rozvojová politika patří mezi k e, pilíře vnější činnosti. EU chce zůstat e, globálním hráčem a globální financování a flexibilita okruhu čtyři ukázaly naše omezení jakožto mezinárodního hráče. EDF, e DCI a humanitární nástroje jsou velmi důležité v boji proti klimatickým změnám, eh, důsledkům eh, v válek a podobně a přispěli k pozici EU jakožto významného eh, hráče v oblasti solidarity. Pane Taráne, mohl byste prosím zpomalit, mohl byste prosím zpomalit vaše čtení, abychom umožnili tlumočníkům vykonávat svou práci, říká pan předseda. Beru na vědomí. Eh, outsourcování eh, zprávy migračních toků není řešením konfliktů kolem EU, a proto jsme navrhli otevřenou rozpravu s konkrétními nástroji a dostatečnými alokovanými prostředky pro řešení migrační krize. Zač- země, které se připojí eh, k dohodě Buzan, eh, musí být připraveny zlepšit efektivnost politiky, eh, rozvojové politiky a další spolupráce. Mezinárodní akce Unie musí zlepšit svou účinnost v boji proti chudobě, ochraně lidských práv, základních svobod a právního státu lokální a regionální rozvoj, civilní ochrana, humanitární pomoc, jakož i udržitelný rozvoj. To jsou hlavní cíle a tyto akce musí být náležitě monitorovány tak, aby bylo možno eh, sledovat jejich eh, výsledky. Děkuji, to je vše. Děkuji, pane Taráne. Eh, takže vyřiďte panu Solému, že mu přejeme, ať se brzy uzdraví. a dám vám slovo paní Sulin. Hvala za besedo, predsedujoči. Hvala tudi... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také eh, panu Tarandovi, respektive panu zpravodaji, jehož pan Tarand zastupuje. Návrh je to velice dobrý, ty jednotlivé body řeší otázky humanitární a rozvojové pomoci. Do těch oblastí je potřeba více investovat, abychom eradikovali chudobu, abychom zajistili, že eh, i v těchto oblastech bude docházet k určitému rozvoji. Je potřeba zlepšovat životy ži- lidí žijících eh, jaksi v oblastech, kterými se tato pomoc zabývá. Konec konců to zlepšuje stabilitu a bezpečnost v Evropě. Dovolte mi rovněž eh, zmínit, že zlepšení principu právního státu a související řízení je velice důležité. Je potřeba, abychom naslouchali občanské společnosti. Dále chci říci, že veřejné finance nezvládnou vše. A proto se musíme pokusit získat více soukromých finančních prostředků, zejména v oblasti humanitární pomoci. Měli bychom rovněž zlepšit propojení mezi humanitární a rozvojovou pomocí. Koordinace je klíčová. Členské státy by měly udělat více pro zlepšení svých kapacit na to něco dělat. A to samozřejmě souvisí s kvalitním řízením, s kvalitní zprávou. Někdo další? Paní Gardia Zabal se hlásí. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. V socialistické frakci naprosto souhlasíme se stanoviskem pana Sole. Myslím si, že dobře zdůrazňuje přednosti všech eh, nástrojů pro eh, rozvojovou spolupráci. Eh, jsou tu patrné tři hlavní myšlenky. Za prvé, že je potřeba mít větší konzistentnost a rozpočtovou účinnost. Vždy jsme se zastávali větší konzistentnosti a souladu mezi jednotlivými rozvojovými nástroji. O to tež jsme se snažili i u jiných stanovisek a zpráv. Dále v souvislosti s financováním a flexibilitou, to jsou nástroje, které financují politiky, eh, aby se čelilo krizím, migračním pohybům a podobně. A je potřeba určitá míra adaptace a eh, někdy jsou lhůty krátké na financování Eh, hlavně ten fond pro humanitární pomoc. A třetí věc, to je eh, cílový, cílová destinace těchto nástrojů. To je rozvojová spolupráce, to znamená udržitelný rozvoj. To je hlavní cíl, kam je třeba nástroje směřovat. Nemá smysl tyto fondy používat na řešení migrační krize, hranic a podobně otázek spojených s bezpečností, protože pokud se má toto dělat, tak se to má financovat z jiných prostředků, a e, nebrat e, peníze z fondů rozvojových. Děkuji. A pan Benito Siulaga má teď slovo. Děkuji, jen velmi stručně. Já chci vyjádřit naší podporu e, návrhu pana Soleho. Výborná práce zpravodaje. Souhlasíme s tím, že je potřeba ty nástroje združit, je třeba, aby fond se stal součástí rozpočtu Evropské unie a aby Evropský parlament mohl vykonávat větší kontrolu nad těmito fondy. A je třeba také e, e, finanční rámec jak si spružnit, zvýšit stropy, tak, aby tyto fondy nebyly v budoucnu Eh, um, omezeny a, a seškrtány do budoucna. Souhlasíme s obavami, které vyjad, tady vyjádřili kolegové. To znamená, je potřeba oddělit spolupráci od otázky migrační politiky nebo pohraniční eh, ochrany hranic protože dělat pojítko mezi těmito dvěma oblastmi je velmi nebezpečné a je to i na škodu pro imič Evropské unie. A taky bych chtěl zdůraznit, že je potřeba zajistit, aby tyto nástroje byly používány v rámci konkrétních přesných cílů. Mají podporovat obnovitelné zdroje energie, eh, mají tyto prostředky mají být využity také za současného respektování názoru místních obyvatel. Děkuji. Já bych chtěl velice ocenit skvělou práci pana Soleho i jeho prezentaci, i jeho názoru panem Taránem. Ale poslouchal jsem kolegy a musím se vám přiznat jednou věcí. Když hovoříme o rozvojové politice, tak mě napadne Afrika. Není to způsob, jak, eh, jak si vysu, zastavit eh, prostředky na migraci. No to není tak lehké oddělit eh, rozvojovou a migrační politiku. Africká populace se v následujících 35 letech zdvojnásobí. Miliarda 200 tisíc Afričanů navíc. To je veliká výzva co do eh, migračního potenciálu. Takže já chápu to, co říkají kolegové, paní Gardia Zabal a pan Julaga, ale když já mám vysvětlovat u nás ve volebním obvodě, jaké varianty volíme, tak se mi zdá, že jsme v srdci zodpovědné politiky, jejímž cílem přece jenom je pokusit se eh, zastavit nebo eh, zastavit některé zdroje eh, migrace a nabídnout Afričanům životní podmínky, které pro ně budou přijatelné v Africe, aniž by museli se vydávat na cestu do Evropy. To jsem chtěl jenom dodat hm, na okraj této diskuse. A vzhledem k tomu, že tedy jsme vyčerpali Eh, přihlášené do rozpravy. Chce pan Taro eh, to uzavřít jménem pana Solého, nikoli dobrá. Takže lhuta pro předložení posměvacích návrhů je 20. února v 10 hodin a v rozpočtovém výboru se bude hlasovat 8. března, v rozvojovém výboru, ve výboru eh, rozvojovém tedy 20. března a na dubnové plenárce toto bude projednáno a tehdy to také bude předmětem hlasování na plenárce. A nyní dám slovo paní Inéze Vajdere, na téma protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unii a Mauricijskou republikou. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Začnu takovou stručnou informací eh, o kontextu EU. Uzavřela dohody o rybolovu tuňáka s eh, pěti zeměmi západního Indického oceánu, Mauricius, Komory, Madagaskar a tak dále. To byly dohody všechno z 80. let, které byly obnovovány nebo převyjednávány postupem času. Například e, spolupráce s Mauriciem jde až do roku 1989. E, prodloužení této dohody se tak děje v podstatě při 30. výročí tohoto obchodního partnerství. Tato dohoda umožňuje evropskému loďstvu eh, sledovat tuňáka během migrace v mauricijských vodách. Mauricius pak na oplátku dostává finanční příspěvky, eh, například na podporu rybolovného sektoru. Období platnosti toho prvního protokolu eh, tohoto rybolovného partnerství Eh, skončila 27. ledna loňského roku, přičemž nový protokol byl podepsán 26. dubna a vstoupí v platnost po dokončení toho přijímacího procesu na obou stranách. Tato dohoda by neměla být brána jako samozřejmost. Musíme si uvědomovat, že to není, aby se tak řeklo, jednosměrná dohoda. V tomto ohledu již došlo k určitému vývoji myšlení, protože Eh, od reformy v roce 2013 společné rybolovné politiky. Bilaterální dohody mezi EU a třetími státy se významným způsobem změnily. Naše budoucí vize co do udržitelnosti eh, životního prostředí teď zahrnuje důležité zaměření se na vzájemné výhody takovýchto systémů. Prodloužení této dohody je založeno na doporučeních eh, komise pro tuňáka v Indickém oceánu, přičemž nový protokol také čerpá z výsledků hodnocení eh, předchůdce této dohody, například více než půl milionu eh, na finančních příspěvcích z roku 2014 do roku 2017, tedy za toho předchozího protokolu, cílilo na akce pro rozvoj sektoru rybolovu. Nový protokol na období 2017 až 2021 se soustředí eh, celkovou výší eh, finančních prostředků 2,3 milionu, přičemž eh, každoročně to bude 220 tisíc euro, které bude podporovat rybolovnou politiku a 135 tisíc euro bude přispívat na rozvoj námořní politiky a jaksi mořské ekonomiky. Je nutno zdůraznit, že poprvé toto zahrnuje finanční podporu na rozvoj eh, té mořské ekonomiky Mauricia. Je to rovněž eh, přímý příspěvek na hospodářský růst. To ve výsledku znamená, že vztahy mezi EU a Mauriciem se prohloubí eh, v oblasti jak rybolovu, tak mořské ekonomiky. Z členských států EU jsou největšími příjemci těchto výhod Francie, Španělsko, Portugalsko a Itálie, které aktivně nasazují své loďstva v západním Indickém oceánu. I nadále bychom měli zajistit, že to, že nám tu nějak chutná, nebude znamenat jeho decimaci ve vodách kolem Mauricia. Tato dohoda eh, musí znamenat hospodářské výhody pro našeho partnera a musí se trvale zaměřovat na praktiky v oblasti udržitelného rybolovu. Aktuálně dohoda s Mauriciem je jaksi u ledu. Jak už jsem zmínila, ten nový protokol vstoupí v platnost po dokončení těch přijímacích procedur na obou stranách. Tím pádem, milí kolegové, bych vás ráda poprosila o podporu, abyste dali tedy zelenou e, dokončení jednání o tomto protokolu. Děkuji. Děkuji, drahá kolegyně. Děkuji za jasné vystoupení. Chce někdo požádat o slovo? Není tomu tak. Pan Taran. Děkuji vám, pane předsedo, velice stručně takový zajímavý fakt o Mauriciu, na který jsem si vzpomněl. V roce 2000, když jsem tu zemi navštívil, tak mm, mi tamní ministr ukazoval jejich rybolovné závody a většinou si stěžoval na to, že sovětský svaz, který zavedl takovéto rybolovné praktiky, eh, se rozpadl a v podstatě jediná naděje pro něj tehdy byla, že Evropská unie s nimi uzavře kvalitní rybolovné dohody, takže já si myslím, že jsme na správné cestě. Euh, ehm, nebyla to ani tak ehm, cesta historického vývoje. Takže vidím, že nikdo další už se nehlásí. Pro ty, kteří mají rádi tuňáka, tak eh, je ta dohoda velmi důležitá. Děkuji naší zpravodajce a chci vás informovat, že pozměňovací návrhy by se měly předložit do 12 hodin 26. ledna. týká se o dohodu mezi Evropskou unii a svrchovaným státem, takže eh, nebylo by dobré předkládat pozměňovací návrhy, které by měnily obsah. Jediné přijatelné pozměňovací návrhy jsou návrhy, které jaksi eh, odmítají tuto dohodu. Spravodajka nás vyzvala k tomu, abychom se vzdali těchto návrhů na odmítnutí, což znamená, že schvalujeme tento protokol. Takže jediné připustné návrhy jsou ty, které zamítají protokol. A 21. nebo 22. února se tím bude zabývat rozpočtový výbor. A nyní přecházíme na další bod, ale nejsem si jist, Pan Ali je zde, takže nás bude moci seznámit se zprávou pana Paeta. Jedná se o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v rámci e, transakce, která se týká Ericssonu. Takže, pane Ali, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl požádán panem Paetem, abych e, představil jeho zprávu ohledně eh, uvolnění prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve věci Ericsson. Tam se jednalo o propouštění, na základě kterého byla vydána žádost eh, na eh, příspěvek ve výši více než 2 milionů euro. Je to celkem pro 900 pracovníků. Je potřeba zdůraznit, že to je druhý, druhá žádost Ericssonu po březnu z roku 2016, tedy konkrétně z března. Toto propouštění je eh, napojeno na negativní růst eh, v oblasti hardwareu v telekomunikacích a v důsledku vyšší konkurence, zejména z Ázie Je zde takový dovednostní mismatch eh, mezi těmi propouštěnými z Ericssonu a tím, co chce švédský trh práce. Propouští se jak administrativní síly, tak síly přímo u linek. Je potřeba si uvědomit, že více než třetina těchto pracovníků eh, je ve věku více než 55 let a má dovednosti v sektoru eh, telekomunikací, které jsou již dnes eh, zastaralé. A proto jim hrozí dlouhodobá nezaměstnanost. Vzhledem k této žádosti a konkrétním faktorům je důležité podporovat lidi, kteří jsou propouštěni Ericssonem a pomoci jim najít novou práci. Děkuji vám. Merci, Ali. Děkuji, pane Ali. Kdo si přeje vystoupit? Pan Fernandeš. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím za svoji kolegyni Ivanu Maletič, která nemůže být přítomná podporuje toto využití těchto prostředků. Jedná se o 60 60,4 milionů euro. Jedná se o 900 eh, bývalých zaměstnanců, kteří přišli o svoji práci. A jako obvykle tedy my podporujeme tuto pomoc proto, aby tito lidé opět mohli najít zaměstnání. Děkuji. Děkuji. Kdo další by chtěl vystoupit? Nikdo se nehlásí. Takže můžeme uzavřít tento bod. Pane Ali, nechcete nic dodat k tomu, co tady zaznělo? V podstatě se jedná o podporu, kterou vyjádřil pan Fernandéš. Chci jenom informovat, že pozměňovací návrhy by měly být předloženy do 18 hodin 5. února. Hlasovat na výboře se bude 21. a 22. února. A nyní máme druhou zprávu ohledně uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Týká se to akce Galicia Apparel. Takže vycházíme z toho, že se to týká Španělska. Pan González Pons by měl vystoupit, ale myslím, že ho tady zastupuje pan Milan Mon, náš kolega. Děkuji, pane předsedo. En nombre de mi González Pons, como acaba de decir el presidente. Děkuji, pane předsedo. Jménem kolegy Gonzálese Ponce, jak jste právě řekl, bych rád eh, představil tuto jeho zprávu. Jde o uvolnění prostředků z EFPG, kvůli propouštění v textilním sektoru v Galicísku. 19. července 2017 Španělsko požádalo o využití tohoto fondu pro 300 pracovníků, kteří přijdou o práci nebo přišli o práci mezi červencem 2016 a dubnem 2017. 6. prosince 2017 jsme tuto žádost přeskoumali a komise řekla, že byly splněny podmínky pro mobilizaci prostředků z tohoto fondu na té úrovni, jakou bylo požádáno. Jedná se o 720 tisíc euro, tedy 60 celkových nákladů těch navrhovaných akcí, což umožní všem pracovníkům, kteří byli propuštěni, získat pomoc. Pomůže jim to vrátit se na trh práce a e, zúčastnit se dalšího školení a vzdělávání. Důvod eh, toho propouštění je dohoda z roku 2014, která vedla ve věci importu multivláken k snižování eh, cen v sektoru a vedlo to vlastně k přesouvání eh, operací do zemí mimo EU kvůli nižším nákladům na pracovní sílu. 26% ehm, eh, celkem bylo zrušeno 26% pracovních míst v Galicísku v tomto sektoru, zejména ve městě Ordez a Korinia eh, v Galicísku. Přičemž to byl také hlavní sektor ekonomiky v daném regionu, tedy textilní průmysl došlo k více než 40% navýšení nezaměstnanosti v tomto sektoru, a to mezi dubnem 2016 a jarem 2017. Rád bych zdůraznil zejména situaci pracovníků, kteří přišli o práci v tomto regionu. Je to podobné jako u jiných pracovníků v jiných sektorech například 83,5 těchto pracovníků jsou ženy, 71 je pak ve věku 35 až 55 let. Peníze z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci se použijí na školení, aby lidé mohli hledat novou práci a na jinou eh, finanční pomoc. Tato jednání probíhají v koordinaci s místními orgány a s autonomní vládou v Galicísku přičemž právě ona e, toto rozdělení těchto peněz bude řídit. A na závěr mi dovolte říci, že zdůrazňujeme zejména fakt, že toto nebude nahrazovat povinnost firem splňovat národní legislativu. A na úplný závěr mi dovolte říci, že žádost Španělska splňuje požadavky na mobilizaci prostředků z eh, Fondu pro přizpůsobení se globalizaci a myslím si, že bychom tu sumu, o kterou se jedná, měli co nejrychleji schválit. Děkuji vám mnohokrát a rád si samozřejmě vyslechnu jakékoliv komentáře, předám to všechno Gonzálesu Poncovi. Děkuji, pane zpravodaji, děkuji, drahý kolego. Benito Ziguala. Děkuji, pane předsedo. V té první fázi bych chtěl vyjádřit podporu s tím, že můžeme uvolnit prostředky z tohoto fondu protože většinou se jedná o ženy, kterých se tento problém eh, týká. Myslím si, že je opravdu naléhavé řešit tuto situaci. Mám tři připomínky. Za prvé, ohledně fondu jako takového. My chceme vyjádřit podporu k uvolnění prostředků pro tento konkrétní případ, tak jak jsme postupovali také u jiných eh, případů. Ale chtěli bychom říci, že mm, naše skupina je relativně kritická. Je to vlastně nový fond, který se používá, protože podniky delokalizují. A to jednoznačným způsobem. Bohužel se to stává obvyklým postupem eh, v odvětví textilu. Ty podniky, které jsou přemysťovány, delokalizovány, mm, jsou eh, ustavovány v jiných zemích. A bohužel Eh, víte, jaká je katastrofální situace v Bangladeši. Například eh, o to máme poznatky. A přesto hm, Evropská unie by z tohoto hlediska měla vystupovat výrazněji. Druhá připomínka se týká samotného textu. Hovoří se o propouštění. 83% zaměstnanců, a to jsou ženy, byly propuštěny. Hovoříme o textilním odvětví. To je odvětví, kde jsou ženy velmi silně zastoupeny. A v této zprávě se hovoří také o možnosti školení těchto eh, propouštěných zaměstnanců. Víte, že je to odvětví, kde je důležité také se zabývat eh, problémy, jako je, jsou zásoby, využívání volného času. Je to tedy odvětví, které většinou zaměstnává ženy. Takže nebylo by dobré, aby ta zpráva byla nějakým způsobem diskriminační z hlediska tohoto zaměstnávání žen v některých eh, odvětvích. Je pravda, že část této pomoci by mohla být alokována na podporu vzdělávání nebo odborné průpravy těchto osob. Musíme podporovat takzvanou solidární ekonomiku. A ta by měla být v popředí našeho zájmu a měla by podporovat zaměstnanost. Eh, víme, že tady dochází k velké destrukci tohoto odvětví. A víme, že v jiných odvětvích se například vytvářejí družstva která umožňují pomáhat eh, těmto propuštěným zaměstnancům. To fungovalo například v odvětví, kde se vyrábí nábytek, kde jsme mohli pomoci eh, podnikům, eh, například jednomu v Barceloně, který se přetransformoval do družstva a pomáhat v oboru průpravy, odborné kvalifikace to by mohlo právě umožnit těmto podnikům, aby se osamostatnili. Protože toto odvětví má e, čím dál více potíží, takže to jsou návrhy, které jsme také konzultovali s odbory zaměstnanců, kterých se to týká. Děkuji. Kdo další by chtěl zareagovat na tuto zprávu, kterou prezentoval náš kolega Milan Mon? Nikdo? Je pravdou, že tento Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je důležitý. A bylo by dobré, abychom byli schopni se přizpůsobit globalizaci tak, že bychom se vyhnuli propouštění. A nebylo by dobré prostě, abychom vždy reagovali až následně po propouštění osob, kdy vlastně konstatujeme, že lidé ztrácí práci. A musím konstatovat, že ti, kteří jaksi využívají těchto subvencí, by si měli uvědomit, že je to Evropa, která v podstatě přispívá na jejich rekvalifikaci, protože o to jde. Samozřejmě jsou to ty státy, které používají tyto částky a v podstatě vytvářejí jakýsi mix také z hlediska těch vnitrostátních eh, financí. A já si nejsem jist, že občané jsou si vždy vědomi, eh, jaký přínos zde činí Evropská unie. Takže tím bychom mohli dokončit tento bod. Eh, pane Mon, chcete něco říci? Děkuji. Já chci poděkovat panu Gonzálesi za jeho připomínky a také dalším eh, kolegům, kteří vystoupili. My víme, jaké eh, ekonomické dopady má globalizace. Mm protože tyto dopady se neprojevují pouze ve Španělsku, ale i v jiných zemích Evropské unie. Takže tento fond pro přizpůsobení se globalizace je jistě významný, ale někdy není možné předcházet těmto případům. To jsou prostě případy, kdy je nutné následně reagovat. Samozřejmě, že jsou tady také vnitrostátní částky, které jsou používány. Uh, ale myslím si, že ti pracovníci to vědí, že je tady eh, podpora ze strany Evropské unie. Ale samozřejmě tady funguje spolufinancování na úrovni 60%. Děkuji. Takže já myslím, že tyto částky jsou zvláště alokovány v případě propouštění v průmyslových odvětvích. E, ale myslím, že nastane doba také, kdy budeme používat tento fond i e, v takových obchodních profesích. Víte, že ve Spojených státech například 100 e, tisíc pracovních příležitostí bylo zrušeno v těch velkých distribučních řetězcích a stejný fenomen se bude zřejmě projevovat i v Evropě. Takže děkuji zpravodaji. Pozměňovací návrhy by měly být předloženy do 18 hodin 5. února Hlasovat budeme 21. nebo 22. února na rozpočtovém výboru. A nyní se pustíme do problematiky, která je důsledkem Brexitu. Jedná se o umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví a bude nám to vysvětlovat pan Gejer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milí kolegové. V důsledku Brexitu se musíme zabývat eh, přesídlením obou eh, agentur EU z Londýna. Jednak je to tedy agentura pro medicínské prostředky, ale dnes máme hovořit o bankovní agentuře. Eh, víte, že to je jedna z tří agentur, které jsou činné ve finančním sektoru. Je to tedy společně s ESMA, ta má sídlo v Paříži, a EIOPA, ta má sídlo ve Frankfurtu. Eh, tak, eh, já jsem počítal s tím, že eh, rada nezvládne agenturu EBA, jak si přesídlit na sídlo jedné z těch obou agentur. Na místo jsem myslel, že najde pro ně místo někde úplně jinde. Nicméně já mohu s radostí říci, že jsem neměl pravdu. Rada se dohodla, že EBA půjde do Paříže. Eh, jak se řekno, kdybych se byl vsadil, byl bych prohrál. Takže eh, finanční záležitosti eh, s tímto spojené jsou poměrně přehledné. Já bych navrhl, že to ještě prostudujeme, tedy, že ty náklady na to přesídlení půjdou z kapes evropských daňových poplatníků. Ono se přece víte, hodně hovořilo o tom, jak se rozdělí náklady na Brexit. Vzpomenete si, že eh, britský ministr zahraničí eh, se dlouho tvářil, že když Británie nezaplatí vůbec nic, tak to bude nejlepší. A eh, teď Eh, jak si došlo k určité dohodě. Eh, nicméně částí té dohody je, eh, jsou i ty náklady na přesídlení obou agentur EMA a EBA, e tedy u EMA je to daleko více než u EBA. Tak a teď. Samozřejmě předpokládáme od nového hostitele, tedy od Francouzské republiky, že nabídnou zaměstnancům EBA náležité pracovní podmínky, přičemž zde je ještě jeden bod, eh, o kterém bude hovořit kolegyně Holmajer za chvíli. Pokud eh, tyto obě dvě agentury, které mají podobnou působnost a budou působit v jednom městě, tak eh, zde se představují určité možnosti na synergii zda budou ty agentury moci sídlit v jedné budově například, abych to formuloval opatrně. Pak samozřejmě můžeme uspořit na IT, na, na eh, bezpečácích, Eh, na zprávě eh, lidských zdrojů, to by mohlo být i všechno společné, otázky veřejných zakázek, to se může organizovat společně. Všechno to eh, prakticky, co nesouvisí s tou obsahovou stránkou činnosti těchto agentur. Proč to zdůrazňuji? Tak to všechno, k tomu se teď tak dostanu, takže proč to říkám? Říkal jsem, že zde je možnost celé řady synergií, pokud by se to povedlo, ale sesynchronizovat eh, takovouto komplexní činnost, aby obě agentury nakonec skončily v jedné budově, to vůbec není jednoduché. Já jsem včera měl možnost hovořit s ředitelem agentury ESMA, která již teď má sídlo v Paříži. A on mě upozornil na to, že to není tak úplně jednoduché. Protože když nějaká agentura eh, hledá nové sídlo, tak ESMA hledá nové sídlo v rámci Paříže, EBA přichází z Londýna a skloubit to není vůbec jednoduché. Přesto přes všechno eh, bychom měli pamatovat na to, že to jsou peníze eh, daňových poplatníků a bylo by záhodno, aby se to nakonec přece jenom podařilo skloubit. A to všechno se vyjadřuje v pozměňovacích návrzích, které jsem předložil. No a teď e, i zde v parlamentu jsou určité obavy, že z dlouhodobého hlediska e, by mohlo nastat, že se ty dvě agentury združí, že se jaksi prolnou. Já tyto obavy nezdílím. Eh, pokud ano, tak by to byl výsledek dlouhého evaluačního procesu v komise a tak dále. Zda by, muselo se zhodnotit, zda by to vůbec dávalo obsahově smysl. Pak tu byly obavy, že by se k tomu mohla přifařit ještě EIOPA z Frankfurtu, ale o tom dnes vůbec prosím pěkně nemluvíme. Takže ty obavy si každý může mít nebo ne. Já si myslím, že je určitým, určitým směrem pochopitelné, že ty obavy tu jsou, ale jsou neopodstatněné. Jde pouze o to, aby se zorganizoval eh, přesun EBA a abychom se podívali, zda se nám může podařit, jak si eh, zajistit to, že, budou, že, že tady budou nějaké eh, synergie možné. Eh, takže eh, aby se dohodli zkrátka ředitelé těch agentur a třeba hledali nemovitosti společně, takže uvidíme. Pokusíme se o to, alespoň ten pokus tedy podnikneme, aby to proběhlo co nejúsporněji, aby ty agentury sídlily co možná nejblíže u sebe. Tolik tedy můj návrh. Děkuji zpravodaji. Možná dříve, než dám slovo těm, kteří se hlásí, tak bych chtěla komise k tomuto bodu něco říci, pane Salesi? Eh, Děkuji, pane předsedo. Ano, z SDG rozpočet. My úzce spolupracujeme s oběma DG Santé a FISMA, abychom se pokusili tento proces harmonicky završit k návrhu zpravodaje. My si uvědomujeme a vlastně podporujeme spíš skutečnost, že je potřeba dosáhnout úspor a synergií Musíme se snažit toto ovšem skloubit také s otázkami načasování, které zas nejsou totožné v případě Evropské eh, bankovní agentury, která se bude stěhovat v březnu 2019 a ESMA, která bude eh, se stěhovat o něco později, ale jsme připraveni se tím zabývat i se zohledněním příznivých podmínek, které francouzské úřady nabídly i co se týče finanční podpory a nabídky budovy, takže my to budeme sledovat spolu s oběma agenturami a příslušnými orgány. Je zatím brzy na to, abychom nyní už se vyslovili s nějakými závěry, protože jednání mezi agentury teprve začaly, tedy mezi agenturami a nizozemskými a francouzskými úřady na straně druhé. Děkuji, pane Salesi, za toto upřesnění a nyní dostává slovo paní Vieux. Mikro. Mikro. Micro, s'il vous plaît. Euh, la première... Euh, První věc, vyslechla jsem všechno, co tu zaznělo hledně pracovních podmínek pro pracovníky, kteří přijedou do Francie a to já plně podporuji. Nicméně by mě zajímalo určité občasně Já nechápu tak úplně poznámku, která se týká nákladů na stěhování agentury. A Eh, upozorňuje na to, že to bude minimálně z části hradit eh, Velká Británie. Takže by mě zajímala ta celková představa, aby to bylo jasné. A moje druhá poznámka se týká pozměňovacích návrhů 3, 4 a 5, právě ohledně těch synergií, o kterých hovoříme, mezi Evropským úřadem pro finanční trhy a tímto bankovním orgánem. Uh, Vidím, že ta diskuse eh, má formu technickou, takovou zjednodušenou, ale je také součást tady eh, určitá zásadní orientace, takže na to bych se chtěla zeptat. A zdá se mi, že to tedy s touto orientací souvisí. Jsme dnes spokojeni s regulačními mechanismy v oblasti finanční a bankovní. A na základě odpovědi, i když je to odborná diskuse, já bych byla pro posílení pravomoci eh, vůči trhu i vůči bankám v souvislosti s rozpočtovou rozpravou, kterou jsme vedli dopoledne. Děkuji, paní kolegyně. Vaše otázka asi přesahuje kompetence rozpočtového výboru. Pan Dos Santos. Obrigado, obrigado presidente. Eh, eh, Děkuji. Pane předsedo. První otázka, kterou zmíním, souvisí s tím, co říkala kolegyně. Čili problematika stěhování agentur ABE eh, konkrétně to právě na toto má sloužit. To znamená, abychom zlepšili systém regulace, který platí dnes v rámci EU. Vy jste velmi dobře řekl, pane předsedo, že toto překračuje pravomoci rozpočtového výboru. A ale tu otázku je potřeba položit a, a o ní hovořit. A co se týče těch ostatních věcí, tak eh, bych jenom řekl, že mám plnou důvěru v kolegu Gajera, který projevil velké znalosti, co se agentur týče. A myslím, že cílem je vyřešit tuto složitou situaci. Jsou tam politické aspekty, jsou tam technické aspekty. Je to složité a, a ty aspekty se navzájem ovlivňují. my v naší zemi jsme měli zájem o to, aby se některá agentura přestěhovala k nám, hlavně třeba léková agentura. Hledali jsme odpovídající řešení, vybráni jsme nebyli, dobrá, prostě zafungovala demokracie, tak doufáme, že přijaté rozhodnutí bylo dobré, ale je třeba, aby to bylo co nejméně nákladné pro daňové poplatníky a aby to proběhlo co nejefektivněji. Všichni se shodujeme na těch synergiích, na úsporách z rozsahu a podobně, ale v praxi tam jsou pak ještě další aspekty, které je třeba brát v potaz. Nicméně důležité je, aby pracující těchto agentur nebyli zapomenuti. Já mám plnou důvěru určitě bude odvedena výborná práce a nakonec nám bude navrženo skvělé řešení. Děkuji. Nevidím žádné další žádosti o slovo. Nevím, pan Gajer, jestli chce k tomu ještě něco doplnit. A omlouvám se, paní Holmajer. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, chtěla ještě říci, že nejsme mm, zodpovědní za ty obsahové otázky, ale Vzhledem k tomu, že dochází k delokalizaci na, do Paříže, tak eh, myslím si, že přece jenom eh, je nutné tady vidět určitou důležitou spojitost s těmito dvěma agenturami. Mně je v podstatě jedno, jestli to bude jedna budova nebo dvě budovy, ale musí být ty budovy funkční, odpovídajícím způsobem. Samozřejmě mm, bylo by dobré mm, výhodně nějakým způsobem získat prestižní eh, budovy z hlediska této soutěže. Někdy v podstatě bych spíše dávala přednost, kdyby to byly ty nové země, pobaltské země, ale samozřejmě já nemohu eh, zpětně zvrátit toto rozhodnutí. Máme také eh, nové členy, ale nezávisle na tom Myslím si, že je velmi podstatné, že musíme mít tady společnou zprávu. Máme to trochu také v Bruselu, v některých oblastech je to společné, nemusí to být z hlediska těchto budov, ale musím tak trochu dohlížet nad těmi náklady. Já Mm, vím, že vždycky se prostě hovořilo o těch vysokých standardech, ale je pravda, že Paříž vedle Londonu je to nejdražší, co si můžeme představit. A já jsem diskutovala s agenturami a jsem trošku překvapená, že v podstatě ta EMA je tak trochu opuštěná eh, s tou britskou vládou a v podstatě tam vyjednává sama s britskou vládou, co se jim eh, může poskytnout, jaká pomoc a tak dále. Já si myslím, že komise je spolu zodpovědná a měla by pomoci těmto agenturám, protože tady eh, ta agentura v každém případě není schopná diskutovat s britskou vládou, není to ten správný partner. Takže já si myslím, že komise by tady měla sehrávat určitou roli, co se týče jednání s britskou vládou protože tady ty možnosti a potenciál těch agentur, já to vím také ze zkušenosti Cepolu, když se dostal z Velké Británie, protože oni už nechtěli Cepol, tak vím, že mm, ta ochota ze strany britské vlády byla, řekněme, omezená. A přitom ta potřeba, eh, jak si pomoci této agentury, která tehdy byla v Británii, byla dosti velká, takže to je prozba na komisi, aby ta, eh, ty, ta agentura nezůstala osamocena. Ehm, například eh, agentura, která se zabývá mm, léčivými přípravky, nemůže být jaksi osamocena při jednání s tou britskou vládou, protože v podstatě to jsou experti. Děkuji. Mm, paní Vajdara. Já mám otázku na pana Gajera ohledně nákladů. Když si vybíráte místo nebo sídlo, tak se musí použít určitá kritéria při tom výběru. A byly náklady kritéria při této volbě? Protože já jsem slyšela, že Portugalsko se také ucházelo a nyní tady zcela sdílím to stanovisko Moniky. Ty náklady jsou velmi důležité a proto se ptám, proč Paříž? Protože to není úplně laciná záležitost. Bylo tam několik kandidátů a v podstatě tady máme výsledek, ale já si myslím, že to, bylo, že to byl výsledek losování. Monsieur le rapporteur. Pane zpravodaji. No, děkuji za tyto otázky a připomínky. Paní Waldere, já mohu málo říci k tomu postupu, protože se odehrálo na úrovni rady. A když eh, rada rozhoduje o sídle agentury, tak jistě existují kritéria, To jsou také objektivní. A potom je politika. A tam se ty věci začnou míchat. V minulosti, co se týče sídel, jsme zažili určitá překvapení. Máme jednu agenturu na Krétě a já jsem konstatoval, že je málo lidí, které tam chtějí jít, protože tam není žádná mezinárodní škola a dostupnost je problematická. Samozřejmě to velice souvisí, když tam máte rodinu a chcete vidět, jaké jsou tam možnosti vzdělávání dětí, i to se musí zohlednit náklady a dostupnost, samozřejmě to souvisí. Já jsem si jist, že ve Francouzské republice, Monika ostatně to naznačila, tak, že tam je možné najít jaksi výhodnější ceny než nezbytně Paříž. Samozřejmě trh, dostupnost. Já bych samozřejmě byl rád, kdybych měl agentura v Esenu, v mém rodišti. Člověk eh, se musí snažit samozřejmě alespoň pár těch objektivních kritérií použít. Co se týče těch nákladů, tak co k tomu mohu říci? Ta otázka nákladů, to znamená otázka provozu a také výběru té konečné budovy, souvisí eh, také s tím, do jaké míry se to místo jako takové v podstatě zaváže. Já jsem byl například ve Vídni ve Schwarzengrím. To je velmi prominentní adresa. A když jsem tam hovořil s tím eh, ředitelem, a řekl jsem, když tam nějaký německý eh, turista jde kolem a vidí tento palác a cedulku Evropské unie, tak možná, že ten turista si říká, teď vidím, kam jdou moje peníze. A ten ředitel řekl, ne, ne, velká část nájemného je vlastně eh, placena rakouským státem a městem Vídní, protože e, oni se snaží mít právě mezinárodní orgány v takovémto místě. Takže otázka, jak bude vysoké nájemné v Paříži, to je jedna otázka. A pak je tady druhá otázka, která hovořila Monika. Jak to zatíží evropský rozpočet. To nemusí být totožné. Když se podíváme na ten rozpočet, tak v podstatě s těmi připomínkami souhlasím. Pak tady byla další otázka z hlediska nákladů na stěhování, zda to ponese EU nebo britský stát. Tady nemůžeme nic změnit. protože když se přijala první dohoda ohledně Brexitu, tak to bylo rozhodnuto. To znamená, tam ty závazky byly stanoveny přesně, jaké závazky tam jsou na straně britské vlády, jaké nikoliv. A náklady na stěhování agentur nepatří mezi závazky britského státu. Samozřejmě, že bylo možné k tomu přistupovat jinak. My jsme někdy také zaslechli názory Britů i tady eh, v tomto parlamentě, kdy oni říkali, hm, jak eh, zle se chová Evropská unie eh, k britským daňovým poplatníkům. Je důležité toto vyvrátit, protože hm, víte, jak to funguje s nájemným na jiné evropské agentury. A vždycky je nutné samozřejmě se na to dívat z dlouhodobého hlediska, například e, co se týče té agentury pro léčivé přípravky, která teda byla kdysi v, Berlíně, e, v Londýně. Takže o tom prostě nediskutujeme tady, kolegové. Diskutuje o tom Ekon a potom se o tom diskutuje na plénu společně. Děkuji, pane zpravodaji. Komise, chcete něco dodat? Ne, Děkuji, pane předsedo. My jsme přece jenom chtěli stručně okomentovat pozměňovací návrhy zpravodaje. Co se týče pozměňovacího návrhu 1, kde se navrhuje, aby náklady na stěhování hradil Evropská unie ze svého rozpočtu, tam budeme muset počkat, až se to víc vyjasní, protože to bude předmětem jednání mezi lékovou agenturou a britskými úřady a možná i vůbec to bude v rámci jednání o Brexitu. Ale chceme připomenout, že tady Evropská komise na začátku jednání o Brexitu uváděla, že právě ty náklady by měly vyplývat, eh, náklady na stěhování agentur by měly hradit britské úřady. A tak to taky bylo napsáno do předběžné dohody z 8. prosince, kdy komise vzala na vědomí, že britské úřady se pokusí usnadnit eh, fázi stěhování a, a pokusí se i ty náklady nějak snížit. Takže o tom jsme vás chtěli informovat a poprosíme vás, abyste se toho obecně drželi. Pozměňovacímu návrhu číslo 2, který eh, jak si navrhuje zajít trošku dál, než eh, s čím se počítá v samotném nařízení eh, ohledně dohod o sídlech mezi agenturami a národními orgány. Tady taky přestože rozumíme tomu záměru, aby podmínky byly odpovídající a řešení účinná, tak jsme toho názoru, že znění nařízení, tak jak je navržené, je dostatečné a pokrývá obvyklou praxi, co se týče dohod o umístění sídel. A konečně u pozměňovacího návrhu 4 k bodu odůvodnění 3b kde je navrženo věnovat větší pozornost ehm, zlepšení účinnosti, především v případě pracovní skupiny pro decentralizované agentury, tak tento princip byl schválen v rámci této interinstitucionální pracovní skupiny a tam si to běží svým tempem, ta doporučení budou oficiálně schválená v krátké době, takže se nám nezdálo, že by právě k eh, práci této pracovní skupiny eh, měla být zmínka. Pro, co se týče pozměňovacího návrhu 5 k článku 7, tam také navrhuje posílit cíle ehm, o zlepšení účinnosti to bude muset být pokryto jednáními, která nastanou v nadcházejících měsících, takže se nám nezdá, že znovu to zdůrazňovat, tento cíl v samotném článku toho textu, že by to přinášelo mnoho eh, nového, nebo že by to nějak eh, zlepšovalo srozumitelnost článku, protože to bude i těžké monitorovat z hlediska právního i operativního. Takže to je všechno z mé strany. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pane zpravodaji, chcete zareagovat na tyto připomínky? Jak si nepředjímat příliš jednání? Dobrá, takže tím máme tento bod uzavřený. Pozměňovací návrhy budou muset být předloženy nejpozději 30. ledna v poledne. A nyní má slovo Monika Holmajer a bude dál pokračovat v diskusi, která už byla započata, protože se bude znovu jednat o EBA a EMA. E Moniko, máte 13 minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, takže budeme rovnou pokračovat. Máme e, tři složky od SVČ. Je ta první složka. Tady je to tak, že... A ne, pardon, Ema a Eba, no jasně. Omávám, omlouvám se, já jsem myslel, že mám mluvit o těch budovách. Nic. Takže Eba a Ema. Francouzská vláda nám učinila nabídku, jde o dvě budovy, které jsou v centru a v La Défense. Zaujalo mě, že La Défense se automaticky počítá k Paříži, byť to je něco úplně jiného, nicméně eh, La Défense eh, to vyvolalo u pana Gajera stejné závěry jako u mě byť tedy ty závěry máte i v tom dokumentu. EBA hledá budovu e, na pronájem na 12 let, e, přičemž chce 4 až 5 tisíc metrů čtvereční, včetně recepce a technických místností a chodeb. EBA e, se snaží se združit eh, s někým eh, z jiných institucí EU v Paříži, tedy nejen EBA, ESMA, ale také Evropský institut pro bezpečnostní studia. Přesná kritéria eh, se pak mají stanovit v rámci průzkumu trhu. Plánovaný pronájem má Eh, začít nejpozději 9 měsíců před eh, březnem, respektive dubnem 2019, to znamená v červenci nebo eh, v červnu 2018, takže uvidíme, co za námi přijde. Pak je tady ještě taková rostomilá poznámka, že celkové ceny mají být podobné jako aktuální ceny, což zvlášť potěší rozpočtový výbor, protože víme, že v Londýně je draho a v Paříži může být ještě dráže, takže to budeme řešit. A pak tady tedy máme tu nabídku vlády Francie, tedy eh, že to je 1,5 milionu na eh, nájemní a vybavovací náklady. Eh, není to úplně přesné, toto jsou totiž roční náklady a doufejme, že se francouzská vláda pro změnu jednou přidrží svých vlastních pravidel a uvidíme, co nám tady předloží. Teď tady ta medicínská tura EMA. U EMA je nutné najít nějakou přechodnou budovu. Tu jsme tedy našli. Nizozemská vláda eh, zjistila, že Evropský parlament eh, musí souhlasit a tím pádem se zavázali přejmout všechny náklady, protože naše kritika té přechodné budovy eh, byla značná. Je to nutné, protože pak eh, později chceme najít ještě jinou, jinou budovu. Bude to tedy nutné, eh, přičemž eh, bližší data a informace dostaneme prý včas. Budova Vivaldy, o které se hovoří, má mít užitnou plochu 80 tisíc metrů čtverečních, má tam být konferenční centrum, má to být tedy prostor pro EMA nějaké 4000 metrů čtverečních, což má využívat výhradně EMA. E, je tam 16 podlaží, e, maximálně 88 pracovníků na podlaží. Kdo zná EMA, ví, že má EMA spoustu návštěvníků. E, jde samozřejmě o certifikaci medicamentů, takže to je celkem logické. V aktuální budově máme problém a já blahopřeji rozpočtovému výboru k tomu, že jsme tehdy eh, sepsali poměrně naštvaný pracovní dokument a ten relativně naštvaný dokument eh, se ptal, proč nemáme žádné možnosti vypovědět smlouvu během jejího trvání, Eh, tam nás tehdy ujišťovali, že to nebude nikdy nutné, což samozřejmě byl nesmysl. Teď jsme velice rádi, že eh, ta smlouva běží až do 29. června do roku 2039 bez té doložky o zrušení, protože rada se tehdy eh, postavila na hlavu, nebyla připravena, nebyla připravena ustoupit, takže EMA to musela celé Eh, celé přijmout. Eh, rozpočtový výbor tehdy masivně protestoval. Náklady pro, ten, eh, pro to stěhování jsou poměrně výrazné. Já bych ráda zdůraznila, že ty dvě agentury nesmíme nechat ve štychu, oni nesmějí sami vést vyjednávání s britskou vládou, musí tam být i komise, která to, ta jednání povede společně s agenturami a musí upozorňovat britskou vládu, že tehdy obě agentury chtěla a že najednou se rozhodli jinak. A jinak eh, tedy obvykle platí, že akta sunt servanda, to znamená, že eh, parlament se teď dostal do situace, kde v podstatě by měl sám zajistit dalšího nájemníka. Ehm, je otázka, zda se nám podaří někoho pro tu budovu najít, eh, protože víme, jak to vypadá s tím vystoupením Eh, Británie z EU, což nám dosti stěžuje práci v tomto ohledu. Nicméně eh, Canary Wharf je i tak skvělá lokalita, kde snad najdeme snadno někoho dalšího. Uvidíme, co to bude znamenat v praxi. Jinak, upřímně řečeno, to bude přesně tak, jako jsem se tehdy obávala a jak to tehdy potvrdil rozpočtový výbor a bude to spousta peněz. Prosím tedy komisi, aby Eh, nám k tomu dala přesné informace, jaké náklady by to znamenalo, jak a proč a jaký je postoj britské vlády, protože vzhledem k Brexitu je toto pro nás eh, značně, řekněme, eh, důležitá věc. Z toho důvodu jsem připravila pracovní dokument. Děkuji srdečně sekretariátu Buč že e, v mezidobí připravili důležité podklady pro ten pracovní dokument, jaký potřebuji jako zpravodajka pro budovy. Děkuji, Jeremy. Je to tak, že na jednu stranu u EBA vyzývám k tomu, abychom e, ty kompetence EBA a ESMA e zachovali, aby nevznikala nějaká mamutí agentura aby ty úkoly byly i nadále oddělené, tak jak to tehdy odsouhlasil parlament. Takže já jsem to tam takto sepsala, Jeremy z toho byl zhrozen, ale já jsem trvala na tom, že to tam musí zůstat. Eh, musíme jasně říci, eh, vlastně i kdyby kolegové na to neupozorňovali, že to je důležité. Takže to je možná trošičku eh, nezvyklé v pracovních dokumentech, ale je to alespoň dosti explicitní. A teď ještě připomínám to, že eh, jsme provedli kritickou analýzu té budovy e a Ta budova byla velice drahá, takže eh, je potřeba, aby francouzská vláda jako vítěz té soutěže garantovala, že budeme mít eh, poněkud výhodnější nájemní podmínky. Ráda bych také do zapisu dala, že prosím komisi, aby náš výbor informovala precizně a včas o nákladech a o případných následných nákladech. A v souvislosti s tím chci také zmínit, že Francie a Nizozemsko Obě dvě ty agentury budou podporovat eh, v nějakém tom přechodném období a že eh, ty speciální podmínky, které byly prezentovány v, tom, v, tom, v té soutěži, musí být dodrženy, protože jinak eh, je ta soutěž v podstatě pro kočku. To neplatí jen pro francouzskou vládu, ale i pro vládu holandskou. Eh, že tedy mají garantovat výhodné nájemné. Tedy to není jenom ve Francii, ale i v Holandsku to tak bývá. Pokud o něco soutěžíte, musíte také ty podmínky dodržet. Bylo by to poněkud jednostrané, kdybychom ty požadavky vznášeli jenom na francouzskou vládu. Vznášíme i na holandskou vládu. E, to mi promiňte. Tak a teď ještě upozornění u EMA. Tady jde o spolupráci s Brit lidskými orgány. Je potřeba najít příslušného následníka, aby náklady byly co nejnižší. Komise, eh, komisi prosíme v této věci o podporu. Samozřejmě to platí i pro EBA. A e, pokud jde o nové projekty budov, tak prosím, předkládejte nám je co nejdříve. Takže je to napínavý proces, e, jistě to ještě e, bude předmětem diskuzí. Komise to dobře ví, my to víme taky. Merci, madame le rapporteur. Děkuji, paní zpravodajko. Dovolte mi, abych vzdal hold té velké rozpočtové moudrosti vašich doporučení. Takže teď se ptám sálu, je tady někdo, kdo by chtěl vystoupit? Možná za komisi, pan Sales? Máte nějaké připomínky? Chtěl byste zareagovat na vystoupení paní Holmajerové? Ano, děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. V podstatě bereme na vědomí doporučení paní Holmajerové jako instituce, která je zodpovědná za přípravu rozpočtu, tak si přejeme také, aby byly eh, jasné poměry z hlediska těch konečných nákladů v souvislosti eh, s tímto přestěhováním agentury. To je něco, čím se v současnosti aktivně zabýváme eh, s příslušnými generálními ředitelstvími a s agenturou, takže mm, samozřejmě, že zajistíme jednoznačnost těchto údajů, až bude předložen konečný návrh týkající se nemovitosti, to znamená nejpozději v dubnu. A co se týče pomoci agenturám při jejich vyjednávání s vnitrostátními úřady, tak bereme toto na vědomí. A jsme si vědomi těch úkolů jednotlivých institucí. My víme, že agentury jsou autonomní, ale my jsme aktivní a jsme zastoupeni v celém tomto procesu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji nikdo další se nehlásí. Paní zpravodajko, všechno bylo vyřčeno a dobře vyřčeno, takže můžeme, promiňte. Uh, Pan Parent. Uh, no jen velice stručně, já jako obvykle souhlasím s pozicí paní zpravodajky k e, politice budov, ale prosím, ověřte si u komise, že když v Moskvě máme budovu, kterou vlastní kyperská společnost, a my jsme ještě u Londýna. A tak to se omlouvám. Já jsem tak trochu napřed, víte? Díky panu Taránovi budeme moci přesně skončit tuto sekvenci 17.30 a budeme moci zahájit blok hlasování. A e, tomu bude předcházet ještě otestování vašeho elektronického zařízení. Hlasování je zahájeno pro simulované hlasování. Ah oui. Donc nous avons 30, 30 votes. Takže 30 hlasů hlasovalo, by mělo hlasovat, ale pouze 29. Teď jich máme 30 hlasů, které se vyjádřily. Někdo zasunul svoji kartu, ale nehlasoval. Vycházím z toho, že test je dostatečně přesvědčivý. Takže první hlasování se bude týkat zprávy paní Gardia Zabal Jedná se o finanční aktivity Evropské investiční banky. Takže pozměňovací návrh číslo jedna. pro, proti, kdo se zdržel, schváleno Dvě. pro, proti, zdržel se, schváleno Tři. pro, proti, zdržel se, schváleno čtyři. pro, Proti? Zdržel se? Schváleno. Pět. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šest pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 7, 8, 9 a 10 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 11, 12 a 13 stejné návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 14. Pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. 15. Pro? Proti? Proti. Kdo se zdržel? 15 je schválena. 17. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To ověříme elektronickým hlasováním. Hlasujeme o návrhu 17. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 19 hlasy proti 13 hlasům. 17. Odpadá 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 20 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 22. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Tady jsou pochybnosti. Ověříme návrh 22 elektronicky. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto 18 hlasy proti 13 hlasům. 23 kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Návrh 24. Pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 25. Pro? Proti? Ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 25. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto 17 hlasy proti 15. 26. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Ekon číslo 12, to je pokryto 26. Hlasujeme o 27. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 28. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Je tady příliš o jednoho člena EPP víc. Bylo by dobré, kdyby jeden z vás se vzdal toho hlasování. Dobře, teď je to v pořádku. Hlasování je ukončeno. Schváleno 17 hlasy proti 12 hlasům. A to byl návrh 28. A nyní 29. Kdo je pro? Proti. Držel se. Schváleno. 30 pro. Proti zdržel se, zamítnuto 32. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Myslím, že je to schváleno, ověříme to. Hlasování zahájeno, hlasujeme o návrhu 32. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto 17 hlasy proti 16. 31. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 33. Pro. Proti. Ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 33. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Schváleno 18 hlasy proti 16 hlasům. Ekon 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Ekon 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Regi 7. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 34. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Je dáno stranou. 35. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Myslím, že je schváleno, ale ověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Schváleno 18 hlasy proti 16. Takže to byl návrh 35. Dále Ekon 11 je pokrytý. 36 e, pro, proti, drželi se, zamítnuto 37 je staženo. Ekon 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 38 je pokrytý návrhem Econ 9. Eh, Econ 14, kde je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. 39 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. 40, kdo je pro, proti, držel se, návrh byl zamítnut. 41 pro, proti, držel se, návrh byl zamítnut 42 a 43 jsou totožné, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 je pokryto, čili odpadá kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Ekon 15, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 50 pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. 51 pro, proti, zamítnut. Ekon 25, ten je pokrytý. Kompromisní návrh 2, kdo je pro, proti, Držel se, návrh byl přijat. Ekon 22, kdo je pro? Proti. Zdržel se, návrh byl přijat. 58, kdo je pro? Proti. Zdržel se, návrh byl zamítnut. 60 pro? Proti. Zdržel se, zamítnut. 59 pro? Proti zdržel se. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut 23 hlasy. 64 pro. Omlouvám se, 61, kdo je pro, návrh 61 proti, návrh byl přijat. 64 pro, proti, zdržel se, zamítnout 63 pro, proti, zdržel se, to vlastně odpadá, protože 61 bylo přijato. 62 je pokrytá 63. 65 pro, proti, zdržel se, to také odpadlo. Ekon 19. To je pro? Proti? Držel se, návrh byl přijat. Regi 5, qui est pour... Regi 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. Ústní pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. 66, kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl zamítnut. 67 s ústním pozměňovacím návrhem číslo 4, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 69, kdo je pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme, hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 69. Končím hlasování. Návrh byl přijat 18 hlasy proti 16. 68 odpadá. 70, kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 71 pro? Proti? Držel se? Schváleno. 73, kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 72, kdo je pro? Ten odpadl vlastně. Ekon 18. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 74 na dvě části. A my budeme hlasovat o druhé části. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Druhá část odpadá. 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Toto, myslím, prošlo, ale zkontrolujeme si elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 75. Končím hlasování. Přijato 21 hlasy proti 13. Zvedejte hodně ruce, prosím vás, říká pan předseda. 76 s ústním pozměňovacím návrhem 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že to bylo schváleno. 77. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? To odpadlo vlastně. 78, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 79 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 80 pro, proti, zdržel se, to je, myslím, zamítnuto, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 80. Končím hlasování. Návrh byl přijat 18 hlasy proti 16. 81. Kdo je pro? Proti? Znovu, kdo je pro pozměňovací návrh 81? Kdo je proti? A zdržel se? Myslím, že to bylo přijato, ale zkontrolujeme Elektronicky budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 81. Končím hlasování. 18 hlasy proti 16 to bylo přijato. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o kompromisním návrhu číslo 3. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut 17 hlasy proti 16. Takže v tom případě budeme hlasovat o návrhu 82. kde je pro? Proti? zdržel se, tam to taky není jasné, takže elektronicky pozměňovací návrh 82. Končím hlasování. Návrh byl přijat 18 hlasy proti 16. 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 17 hlasy proti 16. 83, kde pro? Proti? Tady se hodně rukou vůbec nezvedlo, takže prosím znovu 83, kde je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. 84, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno 85, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto 88 pro, proti, návrh byl přijat, Ekon 30 odpadá, 89, 90, ty jsou totožné, pro, proti, Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacích návrzích 89 a 90. To je vyhlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 18 hlasy proti 16. 91 odpadá. 92, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnut, 93 pro, proti, zdrželi se, to je myslím schváleno, ne? Dobrá, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 93. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut 18 hlasy proti 15. 94, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 96, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 95, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 95. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 19 hlasy proti 15. 97, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Všechny ruce se zase nezvedly, takže budeme muset hlasovat elektronicky i o tomto návrhu. 97. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 hlasy proti 15. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 99. Kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 100 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 101. Kdo je pro? Proti? Drželi se, Návrh byl přijat. 102. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijat. Další dva jsou pokryté. 105. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. 106 pro. Proti? Zdržel se schváleno. Ekon 24 pro. Proti? Zdržel se schváleno. 107 pro, proti, Drželi se, zamítnut. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 109 pro, proti, zdržel se, přijat. 110 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, budeme zase hlasovat o pozměňovacím návrhu 110, protože všichni nezvedají ruce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 19 hlasy proti 14, 111 pro, proti, drželi se, návrh byl přijat 112 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat 115 pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut 114, 113, ty jsou totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to schváleno, ale musíme to zkontrolovat. 113 od 114 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 18 hlasy proti 15. 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 117 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 118 pro? Proti? zdržel se zamítnuto, 119 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky, protože se nezvedáte ruce. Takže zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo 119. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut 19 hlasy proti 14. 120, kde je pro? Proti? zdrželi se, návrh byl zamítnut. 26 Ekon pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 9, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 121, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Ekon 2, kdo je pro, proti, Drželi se, návrh byl přijat. Ekon 4, kdo je pro, proti, Drželi se, byl přijat. a všechny návrhy Ekon 6, 7, 8, 13, 17 s ústním posměvacím návrhem 20, 21, 23, 27 en blok, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dále Regi 1, 2, 3, 4 a 6 en blok, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno a závěrečné hlasování o celkovém znění eh, elektronicky zahajuji hlasování. Proti? Ne, eh, omlouvám se. Říká pan předseda, ten den je dlouhý. Končím hlasování. Návrh byl přijat 30 hlasy proti třem a jeden se zdržel. Blahopřeji naší zpravodajce. Alors maintenant, nous avons à nous prononcer. Nyní budeme hlasovat o evropském semestru. To je velký okamžik pro našeho předsedu, který to připravil. A nejdříve návrh jedna. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Dvě pro, proti, zdržel se, přijato. Tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyři pro, Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pět. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šest. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Sedm. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Devět. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 8 pro. Pro je proti? Ne, ten odpadl, protože devítka byla přijata. Deset, kdo je pro? A to je stejné, promiňte, říká pan předseda. Takže návrh číslo 13, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 11 pro. Kdo je proti? Zdrželi se? schváleno. 14 pro, ten odpadá, protože 11 byla přijata, 12 to je totéž, takže hlasujeme o návrhu 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis číslo 1 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 20. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 21 pro. Proti. Zdržel se? Schváleno. 22 pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 24 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 1 pro. Proti. Zdržel se? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 26 pro. Proti? A kdo se zdržel? Schváleno. 27? Ne? Tak to ověříme. Ověříme pozměňovací návrh číslo 26. Hlasování zahájeno, hlasování u konce. Zamítnuto 19 hlasy proti 15. 27, kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že je to stejný výsledek, takže zamítnuto. A teď hlasujeme o tomto pozměněném textu a jmenovitě hlasování zahájeno teď. Hlasování u konce. Schváleno 25 hlasy proti 6 a 3 hlasy se zdrželi. Eh, le rapporteur. A já blahopřeji autorovi. Nakonec se o tom bude něco vědět. Ten evropský semestr je velký okamžik a já vám děkuji, že jste mě postili tím, že jsem byl zodpovědný za tuto zprávu. A nyní budeme hlasovat o zprávě našeho kolegy Estebana Gonzalese Ponce. Týká se to Mm, návrhu v oblasti obrany. Bylo mi řečeno, že 102, 103, 104 a 145 jsou staženy, 36 také a také 61 je staženo. Takže návrh číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže tím jsme si uspořili trochu čas. 78 pro, proti. A ten odpadl. Promiňte. Kompromis 1 pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Promiňte. Kompromis číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 92. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 94 je 95. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 96. Kdo je pro, kdo je proti a ten odpadl. Teď budeme hlasovat blok, to znamená 96 až po návrh 100. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh 101. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 102 je staženo. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 104. Pro? Proti? Kdo se zdržel? To si ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 104. Hlasování zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto 20 hlasy proti 13 hlasům. To byl návrh 104. 105 a 107. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní omblok 106, 108, 169, 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis číslo 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 115, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 116 pro, proti, to si ověříme elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto 16 hlasy ku 15 hlasům. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Kompromis 5 je schválen. Sto třicet šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 137 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 138 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 139 pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné? Ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 139. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto 21 hlasem proti 8. A zvedejte ruce, prosím. 140 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 141 pro, proti, držel se, zamítnuto. 109 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Sedmička je stažená. 142, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Ověříme. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. Zamítnuto 19 hlasy ku 13. 143 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Šestka je schválena. Sedm. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Na kompromis číslo 8 pro, proti, drželi se schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 168 pro, proti. Promiňte, omlouvá se pan předseda. Můj seznam není správný. Promiňte, neměl jsem správný seznam, takže se omlouvám. 165, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Takže ověříme. Nezvedli jste všichni ruce. Takže hlasujeme o návrhu 165. Hlasování zahájeno. Hlasování je... Všichni hlasovali, hlasování je u konce. Zamítnuto 19 hlas jako 13. 167, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 168 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 14 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 115, 116, 117 a 118 en bloc. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel, kdo se zdržel? Zamítnuto, ale ověříme to. Hlasování je zahájeno nyní. Hlasování konce. Zamítnuto 19 hlasy ku 13. Kompromis číslo 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 23 pro, proti, zamítnuto, 11 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 27, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to si ověříme, omluvte mě, hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Uspoříme čas, pokud budete zvedat ruce všichni. A pokud já budu dostatečně pozorný. Návrh 28 odpadl, návrh 29 odpadl také, kompromis 12 pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 13 pro, Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 36 je staženo. 37. Kdo je pro? A ten odpadl. Ano, tento návrh odpadl. Návrh 38. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tady opět to není jednoduché poznat. Takže elektronicky ověříme návrh 39. Hlasování zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. A prosím, zvedejte ruce 40. Kdo je pro? A 40 odpadá? Ne, neodpadá. Tak 40. Hlasujeme. Kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 41 pro, proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis číslo 14 pro, proti, přijato. 46. Kdo je pro? A, návrh 46 odpadl. protože návrh 103 je zamítnut, takže 47 také odpadá, protože návrh 103 byl zamítnut, takže 48 pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 49 odpadl, 50. Návrh 50. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 52 odpadl, 53. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdržel se, přijato. 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 58 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 62 odpadá. Ne, promiňte, říká pan předseda. Kdo je pro? 62 proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 63 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 64 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 65 pro proti, zdržel se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 70 pro, proti. Zdržel se, přijato. 4 je staženo. 71. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 72 pro. A ne, tento návrh odpadá. 73 také odpadá. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A Nyní závěrečné hlasování. Bude probíhat elektronicky. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Návrh byl přijat. 23 hlasy proti 10 a jeden se zdržel. Blahopřeji panu Gonzálesi Ponsovi. A nyní Oddíl 3 rozpočtu 2018 eh, není žádná žádost o převod. Pan Gajer, oddíl 3 2017, eh, převod z konce roku. Máte slovo. Ehm, děkuji. Vážení kolegové a kolegyně, Toto je skutečně poslední převod, který ještě spadá do rozpočtu loňského roku a tím pádem spadá do mé odpovědnosti jako do odpovědnosti zpravodaje. Je to ne neobvyklá částka, ale je to poměrně pozitivní otázka. Velice často jsme kritizovali že strukturní programy eh, nedobíhají a teď nám přišlo spousta faktur eh, z Fondu pro rozvoj venkova, tím pádem komise tady má potřebu něco ufinancovat. Já si myslím, že s tím můžeme souhlasit. Máme určité pohyby ve Frontexu, které souvisejí s tím, že Frontex není schopen eh, rychle rekrutovat personál, respektive rekrutovat personál tak rychle, jak bychom si to přáli v závěrech Evropské unie. A eh, to zase souvisí s tím, že ten přepočtový koeficient eh, pro euro na polský zloty není takový, aby to bylo atraktivní, takže jsou to všechno převody, které nepředstavují politický problém, je to všechno opodstatnitelné. Zkrátka doporučuji, aby výbor hlasoval pro. Pane Urele z komise, chcete něco stručně okomentovat? k tomuto závěrečnému převodu. Je to přece jenom bezprecedentní částka. Děkuji za slovo, pane předsedo. E, tento převod z konce roku je možnost, kterou komise má na základě článku 179 finančního nařízení. Umožňuje to komisi představit rozpočtovému orgánu návrh na transfer e, plateb ze všech oddílů rozpočtu komise na programy v rámci sdíleného řízení. Jinými slovy, je to jednosměrná možnost v podstatě z přímého řízení do sdíleného řízení. Navrhujeme vám letos celkovou částku 568 milionů. Když dovolíte, zdůrazním tři nejdůležitější zdroje těchto prostředků, které jsme identifikovali. Nejprve částka 150 milionů, která byla zjištěna ve Fondu pro evropskou pomoc pro nejméně, nejvíce znevýhodněné, protože ty platby, které jsme očekávali od členských států, přišly eh, jaksi v nižším objemu, než jak se čekalo. Za druhé, částka 86 milionů může být eh, navrácena z agentury EU LISA kvůli prodlevám v přijímání právního základu a tím pádem bylo potřeba méně plateb v rozpočtu této agentury v roce 2017. Třetí velká komponenta je částka 105 milionů, která nebyla potřebná z evropského rozpočtu na Evropský svěřenecký fond pro Afriku. A důvodem je, že zcela oproti očekávání na konci loňského roku ale jsou to samozřejmě dobré zprávy. Ten svěřenecký fond pro Afriku obdržel velké platby od členských států a tím pádem nebylo potřeba, aby evropský rozpočet transferoval prostředky, protože platby eh, z členských států, tyto neočekávané platby z členských států byly dostatečné, aby pokryly potřeby po zbytek roku. Kromě toho je tu spousta menších částek, které byly realokovány z nějakých 58 rozpočtových položek, tady nebudu za, zabíhat do podrobností. Celá tato částka 568 milionů byla absorbována programem pro rozvoj venkova, protože ehm, ty eh, platby obdržené z členských států v třetím kvartálu na rozvoj venkova byly velice vysoké, daleko vyšší než i ty nejoptimističtější prognózy komise, což samo o sobě jsou skvělé zprávy, protože to znamená, že ten program mm, už eh, dospěl do své jaksi cestovní rychlosti, aby se tak řeklo. Takže díky tomuto transferu ty eh, platby lze všechny provést a nebylo potřeba nic spožďovat. Děkuji. Pan Rel, máte nějaké připomínky, pane zpravodaji? Všechno je jasné? Dobrá, takže budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 24 hlasy proti jednomu. Eh, pan Mresan žádné převody 2018. U ostatních oddílů pan Ashworth. Děkuji, pane předsedo. Máme dvě žádosti o transfery a dvě modifikace. První modifikace eh, Evropský parlament, který chce přesunout 32 eh, jaksi zaměstnanců, aby se mohli stát eh, eh, jaksi zaměstnanci no-, na dobu neurčitou. To je dočasné opatření. Eh, na 9 měsíců poté bude ten proces úspěšně uzavřen. To je rozpočtově neutrální, je to podle článku 50 finančního nařízení, takže technicky za to o tom nemusíme vůbec hlasovat. Nicméně doporučuji výboru pro rozpočet, aby to schválil. Účetní dvůr ehm, chce modifikovat svůj plán establishmentu, aby transformoval eh, na eh, jednu, jednu pozici AST8 na pozici AST eh, lomeno AS5. To je kvůli tomu, že je obtížné sehnat lidi do Lucemburku. Je potřeba najít vhodné kandidáty a proto se to konvertuje na AST SC5, což jim umožňuje najmout lidi eh, místně. Eh, opět nevidím žádné námitky proti tomuto. A nakonec eh, ty dva transfery, opět účetní dvůr v obou případech chtějí transferovat 300 tisíc euro od úředníků a dočasných úředníků a dát to do položky jiní zaměstnanci a vnější služby. Takže opět je to rozpočtově neutrální, ale umožní to účetnímu dvoru jednak eh, sekundovat eh, ostrahu z národní vlády, aby posílil bezpečnost budov a za druhé chtějí nahradit tři Eh, zaměstnance eh, v oblasti bezpečnosti, jeden je na dlouhodobě, dlouhodobé nemocenské, druzí dva se přesouvají do technických služeb. Opět i zde navrhuji, abychom to podpořili, protože bezpečnost je vážná záležitost v té dané konkrétní budově. Děkuji. Děkuji. Zpravodaji, nejsou otázky. Pan Depre. Já bych potřeboval, aby mi někdo vysvětlil ten postup. Já tomu úplně nerozumím. Špatně slyšet. To znamená, že některá místa budou proměněná na stála, na dobu potřebnou pro nominaci pracovníků. Oui, il faudra faire la démarche ano, a pak za pár měsíců se to bude muset dělat e, znovu. Já tomu moc dobře nerozumím, tam je slovo zpravodaji. To je taková technická záležitost, pane předsedo. Já jsem také měl problém s porozuměním ze začátku, ale byli jsme ujištěni, že za devět měsíců se to vrátí zpět, po té, co projdou tím procesem. No tím jsem to teda líp nepochopil ale přece jenom mám připomínku. Pane předsedo, možná bychom mohli požádat někoho z administrativy, pokud tady je, aby nás o tom informoval. To jsou pracovníci frakcí, kteří chtějí Eh, získat plnohodnotnou smlouvu, takže my je eh, dočasně proměníme na úředníky parlamentu a za pár měsíců zase uděláme novou změnu organizačního schématu a budou zase zahrnuti do frakcí. No, tak já požádám zástupce parlamentní zprávy. Já už jsem to pochopil, pane předsedo. Já jsem pochopil, že několik úředníků politických frakcí. Na konci tohoto procesu, který je tu hodně složitě popsán, budou určitou chvíli titulárními úředníky a potom se stanou členy správní, administrace parlamentu, no pak se vrátí. Já se pokouším pochopit, co to děláme, co to znamená. Oni chtějí být těksi titulárními úředníky. Eh, mohl by nám to někdo z administrativy parlamentu vysvětlit? Čemu to má všechno sloužit? Aby mohli do administrativy parlamentu. Aby byli eh, titulárními úředníky, což nemohou, když jsou pracovníky frakce, takže dočasně se stanou pracovníky parlamentu a potom se vrátí do to frakce. A k čemu je to dobré? No k tomu, aby z nich byli titulární úředníci. A, k čemu, a co je cílem to, tohoto? Teď to pochopíte. Já jsem z DG finance, nikdo tady není z DG personál, ale cíl je, aby úředníci politických frakcí nebo dočasní pracovníci politických frakcí mohli absolvovat konkurs, aby se mohli stát úředníky Evropského parlamentu. A ono je potřeba po určitou dobu mít úřednické místo v té zprávě. To znamená, buď se vrátí do frakce, anebo někteří potom budou převedeni na jiná místa ve zprávě parlamentu. Ale na to, aby se stali eh, titulárními úředníky, musí Eh, musí eh, být tedy titularizování, to je část toho převodu a až ta operace skončí, eh, tedy kteří absolvují konkurs, budou titularizováni a poté je to taková technická procedura, která ve skutečnosti je rozpočtově neutrální, aby byla možnost pro vítěze toho konkurzu, aby byli titularizováni. To je všechno, co k tomu mohu říci. Děkuji. Pane Depre. Dobře, takže jestli to chápu, že jsem to původně chápal dobře. To znamená, celý ten proces s těmi různými etapami bude znamenat, že pracovníci ehm, ehm, frakcí se stanou úředníky Evropského parlamentu po absolvování toho Proto, aby dostali eh, titul, když by nebyli členy, když by nebyli úředníky, nedostali by ten titul, který mají mít, tak děláme tady tento trošičku umělý postup. Eh, parlamentní administrativa by možná toto měla více dokumentovat, když předkládá takové zprávy, takže to vypadá, že to nějak eh, zkoušíme nějak složitě a zadními vrátky, ale myslím, že jsme vám to popsali, pane Depre, dostatečně. Když dovolíte, mám ještě jednu připomínku, ta se blíží humoru. Není slyšet. Od 18.30 už nebude tlumočení, takže prosím stručně, říká pan předseda. Jsou věci, o kterých se tady nedá mluvit jsou chvíle, kdy se žádají tlumočníci, jestli by chvilku nepočkali. No, prostě jenom jsem chtěl říct si toto. Od 14.30 tu uh, sedí, takže už by taky mohli být unavení. Tak prosím, pane Depré, mluvte. Budu sticha, předsedo. Tlumočníci jsou zváně na následující koktejl, takže není problém. Pan Ösen. Non mais... Oui, vous avez la parole. Slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu také velice stručný. A taky se snažím to pochopit. To znamená, že jsou to dočasní pracovníci, kteří se chtějí stát stálými pracovníky. Eh, takže eh, v podstatě oni dostávají jaksi nepravidelně odměny a chtějí se stát tedy úřadníky se všemi zárukami, které s tím souvisejí. Já myslím, eh, že sice ten postup je poněkud zvláštní a mělo by se to dovysvětlit, jinak bychom to nemohli odhlasovat. Já jsem to nechtěl vůbec říct, já jsem chtěl jenom pochopit, o co tady jde. Takže nechci se připojovat k těmto populistickým eh, vyjádřením. Ano, já myslím, že tady nastal okamžik určitého neporozumění. A myslím si, že pan Ašvert byl jasný. Eh, mohl by nyní schrnout ten návrh, aby nikdo nemohl pochybovat? Protože v podstatě to je věc, kterou bychom mohli přijmout i bez hlasování. Pane Ašvert, máte slovo. Uh, was, uh... Ano, Eh, je to, říkám, podle článku 50, kdy technicky za to o tom vůbec nemusíme hlasovat. Eh, já jsem byl ujištěn, že jde o to, aby se vytvořila ta pracovní místa, pro zaměstnance, kteří jsou aktuálně ve frakcích, kteří tedy budou v tom procesu paserel trvalými zaměstnanci a byl jsem ujištěn, že jakmile ten proces skončí, tak se to vrátí do statusu quo. Ti zaměstnanci, kteří jsou ve skupinách a žádali o program paserel, tak se poté stanou jaksi eh, státními zaměstnanci, abych tak řekl. Ale toto je technicky vzato ten proces údajně, který se musí projít. Eh, bylo mi řečeno, že o tom nemusíme hlasovat, protože to je podle článku 50 a je to rozpočtově neutrální, proto jsem doporučil to schválit. Takže navrhujete hlasovat pro a zároveň vlastně říkáte, že je možné o tom nehlasovat, takže by to bylo schváleno i bez hlasování. Dobře, tak tím to, to je tedy moje interpretace. Takže my jako výbor samozřejmě můžeme to komentovat, neznamená to, že musíme hlasovat. E, nicméně mé doporučení je, abychom byli pro. Samozřejmě, samozřejmě. E, ale v tom zápisu naší diskuse Eh, bude zapsáno vše, co tady zaznělo. Takže můžeme vycházet z toho, že po tomto vysvětlení rozpočtový výbor schvaluje tento převod? Ano. Moniko Holmérová, máte slovo ještě ohledně nemovitostí. Takže, milé kolegyně, tady máme několik nemovitostí. Tady se jedná o náklady. Za prvé máme nemovitost ESVČ. Tady jde o to, že belgická vláda KO 115 eh, eh, belgická vláda odmítla prodloužení pronájmu, takže musíme mít nějakou přechodnou budovu do té doby, než bude nová budova k dispozici. Ty náklady celkem pravděpodobně budou poněkud dražší než předtím, nicméně je to ještě v těch rozumných relacích. Takže máme 117 tisíc eur roční náklady za pronájem, 176 euro, pak tam máme ještě určité přestavby, které musíme udělat bude to 592 tisíc eur a celkem to bude 310 tisíc na tři roky a e, samozřejmě e, musíme vyčkat do té nové budovy. V podstatě se jedná o 5234 zaměstnanců, kteří by tam měli být. Takže e, dočasně je nutné pronajmout tu dočasnou budovu, protože ta nová ještě není prostě k dispozici. Druhá budova, to hned také popíšu, to je ta situace je taková, že máme tři kancelářské budovy na Aveny Kattenberg, ta situace je taková, že v každém případě musíme opustit a potřebujeme lepší nemovitosti, tedy které by eh, vlastně nabízely lepší stav a modernější stav. Jedná se o military stav, 600 tisíc eh, čtverečních metrů, Další budova Obscure News Operation Center 800 čtverečních metrů a ta další budova 200 metrů čtverečních a tak dále. IBIS, infrastruktura pro bezpečnost 550 metrů čtverečních a potom budova pro obranu 715 metrů, to je bezpečnostní budova, je to celý konglomerát, který se zabývá bezpečností a obranou. A pro tyto zaměstnance potřebujeme nové budovy, takže eh, potřebujeme eh, kontrakt, který by byl výhodný. 21 let je doba trvání eh, této smlouvy ale vzhledem k tomu, že tam jsou nutné úpravy, tak se tam můžeme nastěhovat až koncem roku 2020. 18 708 čtverečních metrů, 550 zaměstnanců a roční nájemné bez tedy stěhování 4 miliony 851 tisíc Máme tedy 21 měsíců ještě k dispozici na pronájem, pak se budeme stěhovat, takže musíme platit ještě 9 měsíců. A v podstatě nová budova bude používána až v roku 2021. 276 metrů čtvereční, to je celková plocha. A co se týče měsíčního nájemného, je to 360 tisíc. Samozřejmě pak je tam ještě eh, IT a komunikace, to se tam musí také zabudovat. Takže já navrhu, abychom to odsouhlasili. Samozřejmě ta nová budova bude poněkud výhodnější, 5 milionů 540, zatímco ta stará budova byla poněkud dražší, takže celkové náklady z hlediska uvolnění nájemného jsme na tom celkem dobře a ta nová budova naplňuje veškerá kritéria bezpečnosti a tak dále, což nebylo v těch jiných nabídkách, takže doporučuji, abychom odsouhlasili tento návrh. Měla bych hovořit i o té Moskvě, nebo ano, prosím, máme čtyři minuty, takže velmi rychle. Budova v Moskvě, to je velice zajímavé, pan Raj se o to velice zajímá. Takže až do SOSu ta situace byla taková, že jsme tady eh, měli jaksi nevyužité prostory, protože jsme tady neměli zapotřebí zaměstnanců, bylo to v blízkosti moskovského velvyslanectví. A vzhledem k tomu, že tam mm, jaksi byly štěnice v této budově, tedy odposlechli, tak jsme museli Eh, v podstatě vyklidit eh, tyto prostory a musíme se velmi rychle rozhodnout, protože není eh, možné dál tedy setrvávat v této situaci. Jsme zatím tedy v hotelu, máme tam jedno patro, to není udržitelné, takže nás napadla chytrá myšlenka, jak si vystavět novou budovu, ale mm, v podstatě jsme se rozhodli, že vystavíme jedno patro na stávající budovu, kde tedy bude velvyslectví a kde budou také odpovídající prostory, které potřebujeme v této souvislosti. Vypovězení eh, smlouvy a ty příslušné podmínky mm, byly stanoveny a ty náklady odpovídají tomu, co v podstatě můžeme očekávat v Moskvě. Já vás prosím, abyste to odsouhlasili, protože opravdu ta situace toho velvyslance není příliš eh, veselá, jednoduchá a není dobré, aby prostě každou vteřinu mohl být odposloucháván a i také v souvislosti s návštěvníky a s cestami. Takže hmm. prosím, abyste odsouhlasili. Máme tady 2,321 milionů a na podstatě to je 2,34. To je celkový náklad. Und entsprechend dem bitte ich um Zustimmung. Aha. Takže prosím, abyste odsouhlasili tento návrh. Děkuji. Takže čtyři stanoviska, kde bychom mohli vyjádřit náš souhlas. Pan Taro. Děkuji, pane předsedo. Díky paní zpravodajko. Mám jenom jednu otázku. Já nejsem proti těm argumentům, e, že SVČ by měla mít řádné facility, abych tak řekl, ale podívám-li se na tu smlouvu, tak se chci zeptat, jestli máme nějakou možnost požádat o další informace, kdo, že to jsou ti velectění kypřané e, Georgiakis a Lazaridů, kteří že to vlastní budovy v Moskvě, je to skutečný vlastník? Protože možná bychom měli vědět, kdo je ten skutečný vlastník, že ano? to, tolik má otázka. Ano, já bych navrhla, eh, že eh, respektive my jsme v té budově a máme tam nájemní smlouvu, byl by, eh, dávalo by smysl, abychom to poslední patro také využívali a nechali to, nenechali to jen ležet ladem. Takže ono to je poměrně racionální, ehm, než že bychom se snažili v hlubinách Moskvy hledat novou budovu, což by nemuselo dopadnout vůbec dobře ehm, možná, že by nám kolegové mohli představit ty vlastnické struktury. Tamhle tu budovu už máme pronajatou. Ano, já s vámi souhlasím, ale otázka je, zda víme, ehm, zda ta osoba, která vlastní tu budovu, je na magnického seznamu nebo není. kolegové. Já jsem zodpovědný za dnešní program, takže já jsem si jaksi vědom toho, že se snažíme urychlit tu volbu, ale tlumočníci odcházejí, ano, jejich práce již končí. Oui, on peut continuer en anglais ce qui n'est pas très confortable pour chacun d'entre nous. Ce ne sont pas les conditions optimales. Euh, yes. Would you send us a written answer, please? But under this, uh, this point, and uh, we are waiting for the, for the answer, I suggest we vote, a global vote for the four points. Okay?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 and I invite you to stay there for the New Year cocktail, and I invite the translators, interpreters. interpreters. Ils sont déjà à la maison. <laughs> <laughs>